Prosím, aby se paní Žoli ujala slova. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pane komisaři, vážení kolegové, já mám to potěšení, že se na vás obracím s touto ústní otázkou jménem e, parlamentního výboru pro rozvoj. A to proto, že e, tady e, rozvojový výbor před několika týdny jednomyslně schválil rezoluci na toto téma. Mí kolegové a já jsme v našem výboru pracovali velice intenzivně, aby bylo možné před um, summitem G20 v Pittsburghu uh, toto projednat a schválit, ale kromě uh, dvou dalších skupin nikdo jiný nepodpořil uh, návrh, aby tato rezoluce byla dána na program. A přitom je to nezbytné usnesení, chceme-li, aby parlament sehrával stále větší a větší úlohu při ovlivňování externí politiky EU. Vážení kolegové, proč tedy hlasovat o, o tomto usnesení eh, jmé, když se to vlastně obrací především na G20 a také na naše členské státy, které zasedají v rámci G20 a také eh, Evropská komise, když už je po summitu v Pittsburghu. Eh, nejenom, že to vlastně ničí odvedenou práci, musím také říci, že se nemůžeme spokojit pouze s úlohou komentátorů aktualitní, aktuálních eh, událostí. To není naší úlohou. Eh, musíme svůj úkol plnit. Rozvojové země potřebují naši pomoc více než kdy jindy. Naši spoluobčané nesou důsledky hospodářské a finanční krize. Ovšem, obyvatelstvo v rozvojových zemích trpí touto krizí daleko více. A přitom eh, mezinárodní finanční organizace když poskytovali půjčky, tak eh, velice málo kdy poskytli tyto půjčky eh, právě rozvojovým zemím, které nesplní často podmínky, které jsou potřebné. Pouze 1,6 těchto prostředků byla půjčena eh, africkým zemím a všechno ostatní směřovalo do rozvinutých zemí, zejména do evropských zemí. Jistě Eh, udržení evropského hospodářského systému bylo nezbytné, ale neměli bychom zapomínat na eh, chudobu a bídu, která je za našimi hranicemi a je to bída, která je ještě zhoršena eh, krizí, za kterou velkou odpovědnost neseme také my. Je třeba naléhavě zvýšit pomoc v rozvojové oblasti. Některé členské státy neplní podmínky, které již od 70. let požaduje OECD a přitom tady vyvstávají nové a nové potřeby, ale nové prostředky nemáme. Musíme najít nějaké nové zdroje financování, zejména tím, že budeme reformovat současný systém. Rozvojový výbor vás žádá, abyste jednali, aby bylo možné odstranit daňové ráje, daňové úniky a únik kapitálu z rozvoj, rozvojových zemích. Podle jedné norské zprávy z června, kde jsou uvedeny ověřená čísla, Prostředky, které opouštějí rozvojové země, jsou desetkrát vyšší než naše rozvojová pomoc. To vám ukazuje, o jak závažný problém jde. Je třeba vytvořit nový závazný finanční eh, plán, který bude nutit nadnárodní eh, společnosti, aby eh, v každých jednotlivých zemích přiznali své výnosy, zisky a aby bylo transparentní, eh, co vlastně získávají a co platí v zemích, kde působí. Je zapotřebí mít radikální reformu tohoto systému a to jednak proto, aby se vytvořil nový transparentní systém, který bude fungovat na mezinárodní úrovni v oblasti obchodu a financí. Odpovědnost je tady velká, cíle jsou důležité, práce je namáhavá. Evropská unie musí více než kdy dříve být eh, vůdčí silou v těchto snahách. Děkuji. Merci. Now the commission... Děkuji. Nyní pan komisář Techucht. Pane předsedo, milí kolegové, komise ve své úloze zastupovat G20 spolu s předsednictvím důrazně prosazuje další podporu nízkopříjmovým zemím, zejména tím nejchudším jako jednu z kritických priorit závazků G20. A v tomto směru je důležité, aby nízkopříjmové země dostávaly adekvátní prostředky, aby čelili potřebám, které vyplývají z dopadu finanční krize. Je třeba zlepšit přístup chudých a zranitelných zemí které často nemají institucionální kapacity, facilitám a prostředkům eh, mezinárodních finančních institucí a dalších dárců. Osobně budu hájit tento přístup na listopadé radě pro rozvoj a je to v samém jádru mé politické práce v následujících týdnech. dnech. A v tomto spolehám na vaši podporu. Pružné nástroje jsou zde zejména významné. Komise spolupracovala se Světovou bankou a MMF a snaží se definovat eh, nejohroženější země a snaží se doplnit systém poskytovaný oběma institucemi včasný, včasnou a cílenou pomocí. Od roku 2009 do 2010 500 milionů bude vydáno na země AKT, které požadu, potřebují pomoc a kde je potřeba zajistit podporu, zejména v oblasti sociální. Chci vás ubezpečit, že urychlení poskytování prostředků eh, mechanismu Vulnerability Flex bude umožněno tím, že, zde, že se jedná o prostředky, které nejsou dopředu vymezené. A tento nástroj Vulnerability Flex byl potvrzen ve, v dubnovém sdělení komise, pokud jde o ad hoc přehled zemí, a kde tedy dochází v, ke zpřístupnění nových prostředků. Pokud jde o rozpočtové prostředky, jsem představen, že Pružnost, která je vlastní těmto nástrojům, umožňuje čerpat prostředky takovým způsobem, který umožňuje nejlépe řešit vlastní ekonomické a sociální problémy. Kromě toho střednědobá revize prostředku umožní definovat nové potřeby a vyhodnotit, zda je možné toto řešit z obecného nebo oborového rozpočtu a další revize umožní řešit, zda rozpočtové profily v jednotlivých zemích AKT budou vyžadovat realokaci z příslušných rezerv. Pokud jde o reformu bretonvudského systému, naše úloha při reformách je samozřejmě omezená. Otázka zastoupení bude projednána na výročním zasedání MMF a Citibanky banky v Istanbulu, kterého se zúčastním já a komisař Almunia. V tomto směru vítáme další prostředky pro subsaharské, za, dalšího zastoupení subsaharské Afriky v radě guvernérů, což umožní další reformy. Pokud jde o nelegální finanční toky, chci ubezpečit paní Žoli, že jsem již dal instrukce službám komise, aby zkoumali fiskální a finanční řízení v rozvojových zemích, abychom čelili nelegálním finančním tokům. A tato krize také ukázala, že musíme posílit mechanismy pro poskytování přímé rozvojové pomoci. Efektivita pomoci, která je zakotvená v pařížské deklaraci, deklaraci je nyní potřebnější než kdykoliv jindy. V této obtížné době máme zvláštní odpovědnost vůči chudým tohoto světa, aby efektivně dostali prostředky z rozvoje pomoci. Ve svém dubnovém sdělení komise zdůraznila užitečný příspěvek novátorských finančních mechanismů jako doplňující a vzájemně posilující nástroj, kromě oficiální rozvojové pomoci. Členské státy mohou využívat veškeré své nástroje a využít pákového e- efektu u oficiální rozvoje pomoci na základě du, du, dobrovolných prostředků, jako například cestou eh, letenek zdarma pro financování humanitární pomoci. Komise se bude na, na tomto musí dále podílet. Děkuji, děkuji pane komisaři. Máme řečníky za politické skupiny zapsány do rozpravy. První na seznamu pan Enrique Guerrero. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Přesně je to rok, co jsme byli svědky zhroucení eh, Lehman Brothers. Eh, někteří experti eh, hovořili, že vlastně tady jde o velký finanční krach, který bude mít za důsledek velkou hospodářskou depresi. Finanční krize se zintenzivnila a eh, přinesla se do normální, skutečné, tedy reálné ekonomiky. A vidíme, že mnohé země zaznamenaly negativní růst a také došlo k propouštění Eh, rozvojové, rozvinuté země ovšem počítají, že krizi překonají například Německo, eh, Francie. Už eh, tady vidí určité pozitivní náznaky a komise právě dnes zveřejnila hospodářské prognózy, které hovoří o tom, že v druhém pololetí Evropská unie již vybředne z recese. Nicméně ty nejméně rozvinuté země prožívají plně krizi a budou ještě dlouhou dobu tuto krizi dále prožívat. Eh, tyto země nespůsobily krizi, nicméně trpí touto krizí daleko více, trpí daleko více důsledky této krize. Eh, mají ještě menší eh, růst, mají výdětší nezaměstnanost, menší přímé investice, menší vnější úvěry eh, a méně peněz přichází od jejich státních příslušníků, kteří pracují v zahraničí a jsou předmětem větších obchodních restrikcí. My jsme prožili období růstu a stability, Prožívali jsme dobrou hospodářskou situaci po určité období, ale u nich je eh, velké nebezpečí, že oni budou prožívat celé desetiletí eh, velkých problémů. A desetiletí to znamená celá jedna generace. Mnoho pro ně můžeme udělat a z mnoha různých hledisek. A já bych konkrétně chtěl hovořit o tom, eh, jevu, kterému se říká protekcionismus. Ochranářství. Evropská komise hovořila ve své zprávě o různých opatřeních, které schvalují různé státy. Jsou to restriktivní mm, opatření, která jsou strašně škodlivá pro rozvojové země. Navíc mnohé rozvojové země nesplňují promiňte, rozvinuté země nesplní příslip, který dali eh, poskytnutí prostředků eh, na rozvojovou pomoc, a to právě v období, kdy těchto prostředků je nejvíce zapotřebí, abychom čelili tak závažné krizi. Já tedy navrhuji, abychom zvýšili koordinaci eh, rozvojové pomoci, aby tady byla větší koordinace mezi zeměmi, dárcovskými zeměmi a organizacemi, aby všechny tyto postupy byly transparentní a abychom se také zbavili určité byrokratické zátěže. A já prosím komisi a prosím pana komisaře, aby um, realizovali projekt, který nám předložili a já věřím, že také pan Almunia eh, se stotožní s tímto návrhem. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pan Louis Michel. Tři a půl minuty. Pane komisaři, paní předsedkyně rozvojového výboru. Já si samozřejmě plně uvědomuji, že v takovéto rozpravě nutně e, se objeví opakovaně různé argumenty, ale mě to vůbec nevadí, protože si myslím, že je důležité někdy argumenty opakovat, abychom projevili ten jasný konsensus, který vládne v Evropském parlamentě a abychom to jasně také e, řekli e, komisi. Vidíme, že rozvojové země jsou nejvíce postiženy krizí. Všichni experti dnes říkají, že Eh, dopady finanční krize budou katastrofické pro eh, rozvojové země, pro všechny sociální složky těchto zemí. Eh, to znamená, že rostou problémy, rostou potřeby v oblasti sociální, v oblasti hm, služeb a bude zde zřejmě docházet k nižšímu růstu, než se počítalo. Pane komisaři, já jsem velmi rád, že jste hovořil o nutnosti reagovat mnohem flexibilněji na tyto potřeby. Asi to víte, já jsem byl vždycky velkým obhájcem všude, kde to bylo možné, eh, těchto argumentů pro veřejnou pomoc a přímou pomoc nebo i sektorovou pomoc, ale především eh, také rozpočtovou pomoc. Eh, je tady otázka stotožnění se s těmito ehm, cíly a dává to určité prostředky těmto státům. Přesto přeze všechno konstatují, že G20 se eh, tedy nepřekročilo k reformě mezinárodních eh, institucí, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky, aby bylo možné lépe brát v úvahu eh, potřeby chudých jižních zemí. Bylo to řečeno paní předsedkyní rozvojového výboru, eh, jak velké procento eh, prostředků směřovalo do rozvinutých výběr, eh, zemí a pouze 1,6 těchto prostředků půjček se týkalo například afrických zemí to, co vše bylo přislíbeno v paktu G20, nebude k dispozici a víme, že to nebude ani dostatečně zaměřeno na ty nejchudší, nejslabší země. Ta hlavní výzva, pane komisaři, vy jste si to samozřejmě uvědomil, eh, spočívá v tom donutit členské státy, aby respektovali své závazky z roku 2005. Nic eh, neodůvodňuje snížení této pomoci a přitom některé evropské země, už se tady zaznělo, drasticky snížily, například Irsko 10%, Itálie minus 50%. Eh, Lotyšsko minus 100%. Je tedy pochopitelné, že takové chování je zcela nepřijatelné a je také nezodpovědné. Já bych rád znal eh, váš názor na celou, celou řadu takovýchto aspektů. Slyšel jsem vaše pozitivní reagování na fond zranitelnosti, který chce vytvořit Světová banka a také jste příznivě reagoval na eh, otázku boje proti daňovým rájům, protože jižní země eh, ztrácejí tisíc miliard dolarů Eh, protože tyto prostředky transitují, procházejí daňovými ráje a hovořilo se také o otázce mezinárodního zprávy mm, a řízení. A je třeba ještě klást důraz na obchod. Já jsem velkým zastáncem eh, dohod o hospodářském partnerství. Samozřejmě za podmínky, že to bude brát v úvahu konkrétní podmínky a že tam budou také přechodná období a že evropské země budou respektovat své závazky, že věnují příslušné prostředky na pomoc tomuto obchodu. To považuji za samozřejmé a docela také to již zaznělo. A já bych především chtěl mm, tady odsoudit eh, takový eh, dvojí postoj některých zemí, kde velice oceňují pokrok těchto zemí a přitom současně současně také velmi cynicky snižují svou veřejnou eh, pomoc rozvoji. Děkuji. Nyní slovo dostane Gabriele Cima za GUE NGL. Minutu a půl. Děkuji za slovo. Paní Žoli v rámci rozvojového výboru snesla eh, několik otázek a Musíme se zamyslet nad tím, jestli je to vůbec možné pro nás všechny. Při posledních setkáních G20 se objevily sliby, které zůstaly jako vždy znovu na papíře a nedošlo a nevedly ke konkrétním pomocím. Z tohoto důvodu vůbec nerozumím tomu, proč my k této rezoluci Evropského parlamentu neprojednáváme před Pittsburghem, abychom udělali dostatečná opatření předem. Myslím si, že analýze, analýzy, ke kterým zde došly eh, ze strany pana Michela nebo ze strany komisaře, nám ukazují, že víme, v čem je problém. Nejsme ale schopni politicky vyvinout tlak pro to, abychom přinutili členské státy k tomu, aby nastal odklon od této politiky. Od politiky košile je nám blíže než kabát. Pokud tedy nevyvineme tlak na vznik nových institucí, abychom podpořili právě ty globálně nejchudší země, tak potom i po Pittsburghu budeme znovu sedět tady a budeme hovořit o tom, že se zase nedalo nic do pohybu. A to je moje prozba na vás, pane komisaři. Prosím vás, Směřujte také ke konkrétním výsledkům a zaujměte k ním tady v parlamentu stanovisko. Řekněte nám také, jaká je konkrétní podpora členských států a jak ji od nich můžeme po- požadovat. Chceme také vědět, jak jsme se dostali dopředu. Co potřebujeme je rychlé jednání, rychlý postup, protože před našimi, před našima očima umírají denně lidé a umírají z důvodů, které jsme my zapříčinili. Proto musíme jednat společně. Děkuji vám. A nyní slovo dostává paní Kretu. Pane komisaři, jak víte, zpráva OSN ukazuje, že příspěvky naléhavému fondu vykazují pokles o 4,3 miliardy euro. A týká se to těch nejchudších zemí. Je to největší propad v dějinách a samozřejmě k těmto číslům nemůžeme zapomínat na obrovské částky vynaložené na záchranu bank. Země řeší vlastní problémy, ale současně je neslušné a nesprávné, že eh, neřešíme situaci rozvoje zemí, které jsou zasaženy nejlépe, i když tyto země mají menší odpovědnost za ekonomickou krizi. Nemůžeme mnoho očekávat od humanitárních výzev a proto chci upozornit na riziko, že bychom skutečně odepsali tyto rozvojové země a dojde k bumerangovému efektu, k humanitárním tragédiím a k masivní migraci. A vzhledem k tomu, myslím si, že je třeba úsilí, abychom splnili svou odpovědnost a to vyžaduje posílení mezinárodní pomoci a efektivnější rozvoj. Také si myslím, že bychom se měli snažit snížit závislost na humanitární pomoci u příjemců. A chtěl bych vás požádat, pane komisaři, abyste vzal v úvahu to, co říkal bývalý komisař pan Michel o nutnosti více zahrnout eh, MMF a Světovou banku. Pokud něco chcete navrhnout na summitu v Istanbulu, nechci skončit, aniž bych eh, řekla, že si vážím vašeho zájem mandátu komisaře a vaše návštěva v Zimbabwe a v Jižní Africe na konci týdne a naléhavá pomoc, která byla poskytnuta 100 tisícům obětí v, v, v západní Africe, v Burkina Faso, není to pouze Burkina Faso, je to také Niger a nejen záplavy ohrožují lidský život, ale je to také sucho a další hrozby. A také si vážím toho, že jste získal 53 milionů na pomoc subsaharské Africe v období sucha a věřím, že výsledky konferencí v G20, G20 a konference v Kodani bude také vyznamení úspěchu a nikoli neúspěchu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Proceduře Catch the Eyes. Vidím, že se tady hlásí Zuzana Rojtová, tak jí dám na jednu minutu slovo. Děkuji. Eh, pane komisaři chci vyjádřit také své rozčarování nad tím že sliby g twenty o pomoci nejchudším zemím v době hospodářské krize nebyly míněny zřejmě vůbec vážně

Pane komisaři, otázka, kterou právě probíráme, je důležitá a aktuální. A to nejen proto, že Evropská unie musí mít v současné době jasnou představu o rozvojové politice, ale také proto, že je třeba tuto otázku jasně a srozumitelně vysvětlit našim občanům. Výška rozvojové pomoci může v současné době více než kdykoliv předtím ovlivnit nelegální migraci, epidemie nebo nepokoje. A jak upozorňuje Mezinárodní měnový fond, i nepokoje v rozvojových kraj- zemích. Je důležité zohlednit nejen dárce, ale i příjemce rozvojových prostředků. V současné době v našich zemích slyšíme výhrady k rozvojové politice Evropské unii. V Evropské unii nedospíváme často v konsenzu, jak o tom hovořil kolega Michel. Potřebujeme transparentnost a přehlednost rozvojové pomoci a jen to může přesvědčit občany o její opodstatněnosti a zabránit jejímu snižování. Na závěr promluví paní Esaja, která je v tomto tématu velmi aktivní. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, je velmi důležité, aby Evropa v současné době ukázala svou morální sílu a ukázala, že plní cíle, ke kterým se zavázala, patří mezi to například i rozvojové cíle tisíciletí. V důsledku hospodářské krize samozřejmě dochází k chudobě, ale musíme se dívat i vně Evropské unie, kde umírají lidé členské státy Evropské unie postupují tak, že se krátí rozvojová pomoc. Musíme dbát o to, aby byly prostředky využity efektivně. Už proto máme prostředky, už byl také vypracován počítačový program, který jsme použili například v Mozambiku. A musíme dbát také na to, abychom postupovali koordinovaně. Jen tak můžeme dosáhnout výsledků. Děkuji. A nyní ke konci dám znovu slovo komisaři de Guchtovi. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Ano, krize opravdu tvrdě dopadla na ty nejchudší země. Dopadla na ně nejtvrději. A s tím asi mnoho nenaděláme. Můžeme hovořit o tom, jak pomoci, můžeme hovořit, jak na to reagovat, ale je to fakt. To samozřejmě zabere více času. Zabere to více času než v rozvinutém světě, protože mechanismy, které eh, fungují v těchto zemích, jsou méně rozvinuté. Jedna z poznámek, která tady zazněla mm, z úst několika poslanců, a poslankyň eh, uvádí, že eh, některé státy vlastně ustupují od svých závazků nebo snižují své závazky. Eh, z roku 2005 se hovořilo o tom, že 0,51 HDP bude pro Evropskou patnáctku a pro eh, těch 12 členských států, čili 0,7 a 0,51, které by měly být dosaženy do roku 2015. Některé státy již dosáhly těchto úrovní a eh, zavázaly se, že je udrží. A další členské státy EU by kolektivně měli dosáhnout 0,56 do roku 2010. Já si myslím, že krize by neměla být výmluvou, která se použije proto, aby se ustoupilo od původně slíbených prostředků, které byly přislíbeny. Je třeba přislíbenou úroveň pomoci dodržet a to je velice důležité. V roce 2008 se EU dohodla, že zvýší své prostředky na 0,40 a že toto procento bude nadále postupně růst. Na základě informací, které jsme dostali od členských států, počítáme, že dojde na zvýšení na 54,3 miliard v roce 2009 to je 0,48% a že to bude 0,48% v roce 2010. To znamená, že bez dalších kroků členských států na splnění jednotlivých cílů kolektivní cíl na rok 2009 nebude naplněn. Prognóza s dalším nárůstem pomoci tedy se opírá o ty členské státy, které přislíbily zvyšovat své eh, příspěvky. Je to jejich odpovědnost, je to závazek, který eh, se zavázali splnit a krize by neměla být výmluvou pro to, aby se rozředily tyto přísliby. Několik členů také hovořilo o, o mezinárodních finančních institucích. To je o reformě těchto institucí. To je cíl, ke kterému já se mohu plně přihlásit. G20 eh, stanovila časový harmonogram pro reformu bretonvudských institucí a eh, půjde o to eh, zrychlit jejich vlastní plán reformy Očekává se již v dubnu příštího roku, že se projeví určité e, tyto cíle a já očekávám tedy, že tomu tak bude. Komise chce zdůraznit, že je důležité pokročit v druhé fázi reformy Světové banky a dokončit tuto reformu do jara 2010. Londýnský summit z 2. dubna 2009 vstoupí do historie G20, neboť rozvojové otázky tam byly projednávány jako samostatný bond a také v přítomnosti zástupců z rozvojových zemí. V přípravě dalšího setkání G20 dosochází eh, k velmi intenzivní eh, aktivitě eh, různých aspektech i sledování, follow-up 18 miliard půjde eh, ze eh, strany Mezinárodního měnového fordu na eh, právě opatření ve prospěch zemí, které mají nejnižší příjmy. Takže já si myslím, že to je určitý signál pozitivního vývoje. Louis Michel, který tuto funkci zastával přede mnou, také hovořil o nutnosti flexibility. Rozpočtová podpora Eh, říká, je nejflexibilnější nástroj, který máme. A to určitě pravda je, ale znamená to také, že potřebujeme určitého partnera eh, v těch rozvojových zemích. Eh, potřebujeme tedy, aby takový partner Eh, mohl s námi vést politický dialog a potřebujeme takovéto mechanizmy. Předpokládá to určité minimum spolupráce eh, ze strany našich eh, rozvojových partnerů. A já věřím tedy, že právě rozpočtová podpora v takových případech je velice vhodným postupem. Já dost dobře nechápu, proč toto usnesení, které bylo předloženo rozvojovým výborem eh, u příležitosti eh, eh, zasedání G20 v Pittsburghu. Proč tedy to usnesení nebylo jaksi k dispozici před tím Pittsburghem? Nevím, zda to bylo z nějakých technických příčin, nebo zda je na to nějaké technické vysvětlení, ale myslím, že to vysílá špatný signál tohoto nové, nově zvoleného eh, parlamentu, že vlastně se projednává toto usnesení až poté, co zasedání G20 v Pittsburghu už proběhlo. Myslím, to bylo 22. až 24. To znamená před dalším setkáním eh, ve Štrasburku. Čili to je taková moje otázka a já také velice lituji, že nebude možné hlasovat o tomto usnesení během tohoto zasedání. Thank you, commissioner. Děkuji, pane komisaři. Dovolte, abych jen řekl, že rozhodnutí hlasovat na Eh, plenárním jednání eh, v říjnu, toto rozhodnutí bylo učiněno konferencí eh, předsedů, že tedy bude právě při té příležitosti také se diskutovat o tom mm, jednání, takže to je z mé strany vysvětlení, proč tomu tak je a tento bod programu také uzavřeme a připomínám, že hlasování proběhne na našem prvním říjnovém zasedání. Je tedy za pět minut 11. Zítra začneme v 9 hodin a přeji vám všem dobrou noc.